Tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! Megkezdődni. Děkuji. Vážení poslanci, nyní máme na pořadu jednání vysvětlení hlasování. Co se týče zprávy Alvara, nejdřív má slovo paní Tiere. Má jednu minutu, prosím. Děkuji. Hlasovala jsem pro dohodu mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými aby sdíleli finanční eh, data v případě teroristických činů. Velice dobře si uvědomujeme hrozbu terorismu, eh, co to znamená pro naši bezpečnost a je to také hrozba pro naše partnery v USA. Nemusím připomínat všechny ty teroristické útoky, ke kterým došlo na evropské půdě během posledního desetiletí. Je také jasné, že naši američtí partneři jsou našimi strategickými partnery nejen v oblasti globální bezpečnosti, ale také z hlediska ekonomické spolupráce. Vytvoření strategického partnerství bylo jasně vysloveno také Joe, Joe Bidenem před několika týdny v Evropském parlamentu. Měli bychom být hrdí, že jsme konečně odsouhlasili dohodu, která je tak důležitá v našich snahách bojovat proti teroristické činnosti. Tato dohoda obsahuje velká zlepšení a vysvětlení ze strany Evropského parlamentu. Tyto otázky byly vzaty v potaz. Děkuji mnohokrát, paní Andrikine. Dalším řečníkem je Gerard Betten. Máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Je tady celá řada důvodů hlasovat proti tomuto usnesení, ale eh, pouze dvě důvody během 60 vteřin. Musíme bojovat proti terorismu, ale nesmí to být používáno jako výmluva, aby vlády byly špiony na svých eh, občanech. Týká se to především občanů, ne národních států Evropského parlamentu, ale takováto dohoda by měla být uzavřena mezi svrchovanými státy, kteří jsou odpovědní vůči svým vlastním občanům prostřednictvím demokratického procesu. Je to velice jednostranná dohoda a nemáme důvod věřit, že USA budou tuto dohodu dodržovat. Je to porušení britského zákona o ochraně důvěrných dat, kdy musí být svolení ze strany třetí strany. Británie chce požádat o opt-out a doufám, že všichni se budou vyslovovat podobně jako já. Děkuji mnohokrát, pane Betné. Pan Kačmárek je dalším řečníkem. Máte minutu. Děkuji. Já jsem hlasoval pro zprávu pana Alvara. My potřebujeme skutečné nástroje na boj proti terorismu. Skutečným nástrojem je prevence a to je také kontrola finančních proudu pro terorismus, neboť finance to je palivo pro terorismus. Až nebude existovat toto palivo, pak také nebude existovat terorismus. Já se doufám, že tímto se stíží život teroristům. Já jsem rád, že došlo ke schodě. Děkuji, děkuji vám. Pan Takula je dalším řečníkem. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro zprávu Alvaro. Je mimořádně důležité, abychom společně bojovali proti terorismu. Mimořádně důležité v této souvislosti je, aby ti, kteří sdílejí stejné hodnoty, mohli také společně jednat. Je důležité zlepšit transatlantické vztahy a toto jsou naše hodnoty, je také důležité, aby se dodržovala ochrana dat. My máme určitou hranici, kterou nesmíme překračovat ani v těch nejzávažnějších případech. Já doufám, že budeme moci bojovat i proti našemu vlastnímu teroru a vytvořit mír na světě. Děkuji, děkuji, děkuji vám. Závěrem Daniel Hanen. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Vždy musíme najít velice citlivou rovnováhu mezi eh, bezpečností a eh, našimi právy. Před devíti lety se nám podařilo zničit tuto rovnováhu. Proč? Protože jsme měli špatnou rovnici v politice, kdy si politici myslí, že jejich kroky musí být proporcionální eh, vzhledem k zlobě občanů. Musí stejným způsobem řešit daný problém. Parlament eh, udělal tuto chybu, nicméně stejnou chybu udělali i národní parlamenty na obou stranách Atlantiku. V tomto případě si myslím, jsme nastavili správnou rovnováhu. Zamysleli jsme se, eh, dali jsme tam rozumné pojistky a umožňujeme bezpečnostním složkám po světě, aby efektivně spolupracovali v boji proti terorismu, abychom ovšem neobětovali naši svobodu. Na to by se měla Evropa zaměřovat. Pokud by to skutečně dělala, tak bychom neměli tak velké problémy. Děkuji. Dalším zprávou je zpráva Elmana Broka. A prvním řečníkem je pan Higgins. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Hlasoval jsem proti této zprávě o ESVČ musíme Evropskou službu pro vnější činnost vidět v kontextu zahraniční a bezpečnostní politiky. A změny v těchto politikách eh, po Lisabonské smlouvě vedou k tomu, že podporujeme opět vojenský průmysl v Evropě. A v důsledku této dohody bude možné, aby velké evropské země mohly provádět vojenské mise. Bez pochyby nejsilnější síly v Evropské unii v budoucnosti budou schopny provádět vojenské kampaně mimo Evropu z ekonomických důvodů, tak jak tomu je v případě USA, které tak činí velice často. Tato diplomatická služba bude prosazovat ekonomické, politické, obrané aspekty a to by mělo pomoci míru na světě. Děkuji. Já podporuji zprávu pana Broka. Sjednocená pozice Evropského parlamentu využila všechny možnosti, které se nabízí. Já podporuji především politický a finanční dozor vnější služby. Já jsem také spokojen se tím, že vysoká představitelka chce vytvořit strukturu pro lidská práva, ale my také nadále bojujeme za praktickou implementaci zeměpisné rovnováhy, tak aby vnější služba měla zástupce ze všech 27 států. Tento proces pouze začal. Já si myslím, že je důležité, aby revize z roku 2013 se také zabývala revizí rovnoprávné reprezentace. Děkuji, děkuji vám. Další řečník je eh, paní Andrikiene, jedna minuta. Omlouvám se. Následující řečník je pan Antonioci, jedna minuta. Promiňte, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, neboť jsem přesvědčen o tom, že instituce vnější služby jsou důležitým krokem pro další rozvoj v zahraniční činnosti EU. Myslím si, že je dobré, jestliže se tímto také zdůrazní, že existuje, že musí existovat strategická koherence a je třeba konzultovat s diplomatickými službami členských států. Tímto způsobem bychom mohli také zabezpečit trvalou podporu našich zahraničních zájmů. Děkuji vám. A další řečník je paní Doc. President. Pane předsedo, hlasovala jsem proti této zprávě. Všichni jsou možná šťastní, říkají si, že to je důležité pro Evropskou unii, ale Británie eh, je rozhorčená, že ztrácí svoji svrchovanost a je zděšená, že britská zahraniční politika by se měla nebo mohla stát podřízenou eh, někomu, kdo nebyl zvolen britským lidem. Ministr zahraničí chce spolupracovat úzce s vysokou komisařkou, protože ESVČ bude mít zásluhu, zda Evropa bude úspěšná na mezinárodní poli v eh, budoucnosti. Co se týče daňových eh, poplatníků, máme 40% škrty, co se týče výdajů na eh, zahraniční politiku. Je to 900 milionů euro. Ti, kdo jsme proti vytvoření ESVČ, kteří proti tomu byli v roce 2008, jsou stále proti i v roce 2010. Děkuji a nyní má slovo paní Korhola. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pod podporovala také prověrku vnější služby ze strany národních parlamentů. EU musí také zaujmout stanovisko jako globální aktér. Je také nezbytně nutné, abychom nebyli tak slabí při financování vnější služby jako při financování OSN. Já doufám, že z budoucnost bude lepší. Děkuji. Paldies, prezident. Eiropas ārējās darbības. Děkuji, pane předsedo. Evropská služba pro vnější činnost zlepší zahraniční politiku EU E, tato politika bude efektivnější a my budeme globálním aktérem. Evropská služba pro vnější činnost bude zastupovat celkovou politiku, ale je třeba slaďovat jednotlivé pozice, jinak vnější služba nebude efektivní a tato praxe se musí stát prioritou je třeba zabezpečit zeměpisnou rovnováhu. To musí být jedna ze zásad vnější činnosti. Tato Evropská služba musí být již od prvního dne činnosti vyvážená a efektivní je třeba, aby byly v Evropské vnější službě zastoupeny rovnoprávně všechny služby. A není pan Sikersky. Cikersky, prosím. Decizie, která přispěší... Dámy a pánové, dnes jsme udělali rozhodnutí, či, kterým se roz, eh, urychlí vytvoření Evropské služby pro vnější činnost ale my musíme především naši činnost koordinovat. Nemůžeme hovořit o rozvojové či obchodní politice a nehovořit o zahraniční politice. My musíme kontrolní kompetence pro Evropský parlament zachovat. A za třetí se také tam, kde by, jak by měla fungovat tato evropská služba. Možná, že by to měla být autonomní služba, a nebo by také měla spolupracovat s, e, s jednotlivými zastupitelstvími. Závěrem chci říci, že Evropská unie se musí lépe připravovat na řízení a zvládání krizí. Děkuji.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 neboť tato nová zpráva, která se buduje, mne znepokojuje. Již na počátku bylo řečeno, že celá věc nebude mít žádné finanční dopady, ale my víme, že Evropané za to draze zaplatí. Je jasné, že vysoká představitelka musí být peníze k dispozici, ale je třeba říci, že Evropská služba bude něco stát, tak abychom zde hned na počátku nelhali. To, co mne znepokojuje, je to, že velká jaké členské státy jsou silně zastoupeny v této struktuře. Je důležité, aby pracovníci byli zeměpisně vyváženi a také zde musí být zastoupen parlament. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, já se omlouvám. Nemáme příliš mnoho času. Nyní má a slovo pan Martinez na minutu. Děkuji. Vítám hlasování OSVČ a když jsme odhlasovali, tak je důležité, abychom se odklonili od struktur, ale skutečně se zaměřili na práci dané služby. Je důležité, že Katy Ashton má tým, klíčem jsou evropské hodnoty a musí konat. A zcela jistě nám slíbila, že se bude zabývat lidskými právy, to bude ve všech zastoupeních, ale musí existovat určitá struktura, jak o tom podávat zprávy. To musí být spolupráce jednak členských států, ale i e, s zástupci lidských práv. Je důležité, aby náš dialog byl smysluplný. To, tomu tak není. Máme finanční prostředky, které investujeme do tohoto dialogu a musíme tedy mít i výsledky. Děkuji. Dalším řečníkem je Daniel Hanan. Minutu. Pane předsedo, tyto diskuse jsou skutečně eh, velice emocionální. Evropa má aparát diplomatické služby. Když jdete do jakékoliv třetí země, tak tam najdete eh, velvyslanectví Evropské unie, kde máte delegace členských států a Evropský diplomatický sbor v podstatě už vyloučil národní službu. Paní baronka má dvojnásobný plat než náš minister zahraničí a má skutečně velké finanční prostředky. Nebylo by to tak špatné, kdyby společná zahraniční politika Evropské unie byla tak eh, úžasně nadřazená národním politikám, ale co dělá? Kamarádí se s lidmi v Pekingu, kamarádí se s Kastrem, eh, dává peníze Hamasu a tak podobně jsme velká ekonomika, myslím si, že každá země by se měla vést svou zahraniční politiku, kde bude prosazovat své zájmy. Děkuji. A v neposlední řadě má slovo paní Gressler. Já jsem hlasovala proti zprávě ze čtyř důvodů. E, architektura, struktura služby má celou řadu slabin a detaily nám budou dělat ještě velké starosti. Za druhé, evropský e, vyslanec bude také spravovat evropské peníze a tím pádem jsou evropské peníze v ohrožení a tato rizika zatím ještě neznáme. Za třetí, je to, že práva této parlamenty se dostávají do evropského nařízení. My sice jsme spolu legislátorem, ale přesto jsou naše práva v rámci nařízení. Takže já jako rozpočtářka se necítím vázána současnými rozhodnutími. Za čtvrté záleží na tom, jak spolu budeme jednat v parlamentu. My jsme schválili reformu a veškerá eh, postupy, které jsme schválili, jsme pošlapali. Proč děláme reformu, která nám předepíše určité předpisy, když je potom okamžitě změníme a nebudeme dodržovat, proto nemohu souhlasit s tou zprávou. Děkuji vám. Vysvětlení hlasování pokračuje se zprávou o Kosovu a nyní má slovo pan Preda na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hlasoval jsem proti stanovisku své skupiny v případě usnesení Kosovu, protože jsem neměl jinou volbu. Musel jsem hlasovat proti tomuto textu. Máme několik zásadních otázek v této zprávě, které sdílím. Kosovo musí mít trvalou udržitelnou demokracii, kde bude nestrané soudnictví, musí se tam prosazovat právo a spravedlnost, chránit lidská práva, takže chci zajistit stabilitu a další rozvoj v Kosovu, ale jsem ze země, která neuznává nezávislost Kosova a z tohoto hlediska eh, neustále Reference na to, že Kosovo je nezávislý stát, v tomto textu jsou pro mě nepřijatelné. Je mi líto, že jste nevzali v potaz stanovisko státu, které neuznávají samostatnost Kosova. Děkuji, pane Predo, a nyní dávám slovo paní Muniz de Urquiza, prosím. Mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Jak již jsme říkali, žádný španělský socialista nemůže přijmout implicitní nebo explicitní um, přijetí statutu Kosova. Čili jsme hlasovali proti, protože chceme ukázat naši opozici. Parlament žádá členské státy, aby uznali tuto část, která se odtrhla, byla podpořena OSN a dalšími aktéry. A opět musím říct, že mezinárodní právo v tuto chvíli je něco, co se řeší v rámci usnesení 1224. Nicméně musíme mít evropský pohled na Balkán a na jeho občany. Cílem, cíl byl vysloven španělským předsednictvím eh, na zasedání na vysoké úrovni. Děkuji. A dalším řečníkem je paní Andrikiene. Hlasovala jsem pro toto usnesení. Chtěla bych eh, říci, že Evropský parlament eh, se zapojil do dialogu s komisí a radou. Baví se o budoucnosti Kosova, jsem tomu ráda a chceme tam zajistit trvalý mír, je to součást celého Balkánu. Je důležité, aby mír byl prosazován v tomto regionu a to harmonickým způsobem. Co se týče nezávislosti Kosova, tak to bylo uznáno 69 zeměmi, včetně 22 členských států Evropské unie. Je důležité si uvědomit, že integrační prospekt eh, je velkým hnacím motorem pro země na Balkáně, vede to k velkým reformám a povede to ke stabilitě regionu. Kosovo není výjimkou. Z tohoto důvodu, pokud chcete zakotvit Kosovo v Evropě, zajistit stabilitu na Balkáně, je důležité, abychom měli společný přístup k celému regionu a Kosovu obzvláště. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan posel další má minutu. Fraktionsbericht já jsem byl zpravodajem EPP a děkuji paní Luňáček za dobrou spolupráci. Text dnešní je daleko lepší než text výboru. My jsme totiž zakotvili, že o rozdělení Kosova není obcí. To je rozhodující věc. A my jsme také požadovali, aby pět členských států by mělo toto uznat. To je logické proto, protože Evropský parlament již v roce 2002 a 2005 eh, dvoutřetinovou většinou požadoval uznání Kosova. To udělala také většina členských států. My musíme toto vyjasnit, protože chceme říci, že se znova nebude vyjednávat o nový status. Dnes eh, pan Panceri je citován v médiích, že je pro nové jednání o statutu. A to nemůžeme připustit. Eh, musíme po posílit uznání a nerozdělení Kosova a také zapojení Kosova do screeningového procesu do přístupové strategie. Další řečník a poslední řečník je pan Hanan. Pane předsedo, na začátku, když jsme měli pařížskou, římskou smlouvu, evropský projekt hovořil o nadnárodnosti, v podstatě to dal nad rámec eh, demokracie. A nyní tuto ideologii vyvážíme. Jsme, eh, prosazujeme vlastně protektorát v Kosovu. Chceme uměle držet eh, multimenšinový stát. Dřív jsem byl pro nezávislost. Měl jsem pocit, že tam lidé v referendu hlasují o nezávislosti, tak by ji měli získat, ale zcela jistě bychom tento princip měli rozšířit i na národní menšiny v rámci jiných eh, území a stanovit eh, hranice, umožnit srbskému obyvatelstvu, aby měli vládu ve svých rukou. Existuje tady konflikt mezi nadnárodností a demokracií. Můžete mít eh, více menšinový stát jako Jugoslávii, dohromady jako Otomanskou říši, Habsburskou říši, Sovětský svaz, ale pokud lidé chtějí mít svůj vlastní stát, sebeurčení, měli bychom to respektovat. Děkuji a nyní máme usnesení o Albánii. Nejdříve paní Andrikiene. Pane předsedo, hlasoval jsem pro toto usnesení, protože si myslím, že opět bychom měli zdůraznit naši podporu evropské integrace našich aspirací v balkánských zemích. Měli bychom stabilizovat tento region promocí dohodě o stabilizaci. Musíme prosazovat reformy. Je to ale země, která musí udělat více, aby se přiblížila ke standardům Evropské unie, především co se týče přístupových kritérií. Musí být konsolidována demokracie, zákonnost a musíme zajistit trvalo udržitelný rozvoj v dané zemi. Politická krize po roce 2009, po volbách do parlamentu je politování hodná. Musíme jasně říci našim albánským partnerům, že plné fungování daných institucí je důležité. Nejdůležitější instituce je parlament. To je páteř konsolidovaného demokratického systému a asi nejdůležitější politické kritérium pro evropskou integraci. Děkuji. A nyní Pan Poselt. v Albánii se exkomunisté snaží destabilizovat vládu. Toto odsuzujeme, ale o něco podobného se snaží v Makedonii. Nedávno jsme tady měli pana Červenkovského vedoucí eh, opozice, ten hovořil s panem Fülem a potom z toho místo interního rozhovoru udělal oficiální rozhovor a řekl, že pan komisař mu dal eh, v jeho polemických řečech za pravdu. A nelze, aby EU eh, e komisař byl zneužit pro socialistickou politiku. Makedonská vláda dělá skvělou práci, je legitimní a přivádí zemi na cesty do EU. Opozice má právo oponovat, ale nemá právo proto zneužít EU. Uh, situace v Kyrgyzstánu. Slovo má paní Andrikiene. Opět, prosím. Děkuji. Hlasovala jsem pro toto usnesení, protože bych se ráda připojila ke kolegům, kteří odsuzují násilí, ke kterému došlo v Kyrgyzstánu během posledního měsíce. Je politování hodné, že eh, stovky lidí je vyběhli do ulic, začali pálit eh, obchody, stříleli do lidí a to na základě etnické sounáležitosti. Přibližně 300 lidí zemřela a 2000 lidí bylo zraněno a hospitalizováno. Je důležité, aby Evropská unie neustále vyvíjela tlak na kyrgyzské úřady, aby byly důvěryhodní, nezávislí, co se týče vyšetřování daného násilí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem paní Weider. Děkuji. Červnové události vedly k tomu, že stovky lidí přišlo o svůj život, tisíce lidí muselo jít do nemocnice a ještě více muselo opustit svůj domov. Evropská unie se snaží aktivně řešit tento problém, tuto krizi. Když se bavíme o Kyrgyzstánu, tak chceme dávat pomoc především lidem, občanům a ne vládě. Setkali jsme se s velvyslancem Azilovem a ten tvrdí, že nedošlo eh, k boji proti menšinám. Hovořil o tom, že média nepodávají správný obraz o situaci Uzbekistán tvrdí, že počet aktivistů, kteří je brání lidská práva v Kyrgyzstánu, jsou zavírána, jsou zavírány celé desítky. Tato situace je podobná také v Číně. Čína velice ovlivňuje daný region a z tohoto důvodu bychom měli požádat, aby mezinárodní pozorovatelé byli vysláni do daného regionu, a aby bylo provedeno nezávislé šetření. Děkuji. A dalším tématem je návrh vznesení o HIV AIDS a prvním řečníkem je paní Záborská. Děkuji, pane předsedo. Téměř po 30 letech aktivní politiky Evropské unie, především ve afrických státech, dnešní usnesení hovoří, že v Africe je čím dál tím více lidí, kteří trpí HIV AIDS. V roce 2008 jich přibylo 2,7 milionů, kteří jsou infikovaní. Evropská unie investovala miliardy eur a neustále počet nakažených roste. Ptám se, není to důvod na zamyšlenou, zda provádíme něco špatně a to už 30 let? Ukazuje se, že proti šíření HIV AIDS nepomáhá rozdávání prezervativů, ale spíše partnerská věrnost. Také Eh, právo na potrat. Medicína dokáže zajistit, aby těhotná žena s HIV mohla mít zdravé dítě. Naši afričtí přátelé nám často říkají, že nejen, že jsou chudí, ale chcete, aby nás bylo málo. Politika sexuálních a reprodukčních práv nepomůže. Proto budu žádat Evropskou komisi, aby vyhodnotila efektivitu vynakládání finančních prostředků na boj proti HIV AIDS. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní je návrh usnesení o úmluvě o kazetové munici. Má slovo pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se zdržel. Zdržel jsem se hlasování, protože termín článku 2 v případě Rumunska je příliš restriktivní v případě ženevských vyjednávání, co se týče umluvy a zákazu některých konvenčních zbraní. Věříme, že OSN je multilaterální rámec, který může eh, řídit otázku kazetové munice. Vzhledem k tomu, že 210 zemí se zúčastnilo těchto vyjednávání. Děkuji. Köszönjük szépen. Děkuji, děkuji vám. A nyní budoucnost společné zemědělské politiky. Tady je celá řada poslanců, kteří chtějí vystoupit. Nejdříve pan Kalinovský. Není mezi námi, takže další řečník je Petr Jár. Pane předsedo, společná zemědělská politika je úspěšnou záležitostí a proto jsem byl rád, že toto bylo pozitivně odhlasováno. My jsme také docílili eh, průběžného zásobování obyvatelstva produkty, také dobře se staráme o krajinu a ochraňujeme floru a faunu. Máme i budoucí úkoly, to je zelený růst, obnovitelné energie a boj boj proti světové chudobě. Společná zemědělská politika plošně se zaměřuje na nejrůznější podniky a farmy a tato zpráva Leinen toto velice dobře formuluje a hlásí se k dvoupilířovému modelu společné zemědělské politiky. My musíme se postarat o finanční vybavení této politiky a politických úkolů. Děkuji. Další řečník je Alfredo Antiniotti. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro zprávu Leinena, neboť já jsem toho názoru, že je důležité mít společnou zemědělskou politiku, která bude reformována, to se také nyní děje, a také je třeba, aby tato politika reagovala na velké úkoly budoucnosti. Pět prvků které jsou uvedeny, jsou důležité. To je zabezpečení potravin, trvalá udržitelnost, zemědělnost, rozmanitost a ochrana životního prostředí a zelený růst. Toto jsou správné výchozí politiky eh, a pozice pro společnou zemědělskou politiku. Děkuji vám. Děkuji vám. Další řečník je Krista Klás. Zpráva Lajnen vedla ke schodě v parlamentu a stanovila jasné výzvy před komisi. Já jsem hlasovala pro zprávu a jsem ráda, že zpráva získala velkou podporu. Musíme mít samozřejmě požadavky, na zemědělskou politiku, které již byly jmenovány a proto komise musí tuto důležitou oblast také podporovat. Evropa musí zabezpečit zásobování potravinami pro občany. Evropa také je zodpovědná za to, že celosvětově budou mít eh, občané dostatek potravin a proto musíme s ostatními kontinenty spolupracovat. Musíme zabezpečit také eh, správnou eh, život a musíme mít také zdravé životní prostředí a také naši farmáři potřebují spravedlivou mzdu. Děkuji vám. Děkuji. Pan Sikierský jako další. Hlasoval jsem pro tuto zprávu, chci však říci, že jsem proto, aby intervenční mechanismy byly dále upravovány. My musíme podporovat celou oblast venkova. Nesmíme zapomínat ani na demografické aspekty. Nesmíme zapomínat na to, že lidé odcházejí z venkova. A je třeba také zlepšit rozvoj venkova. Na venkově lidé vydělávají o 60 méně než ve městech a proto zemědělci protestovali. Je na čase, je nejvyšší čas, abychom hovořili o trvale udržitelném rozvoji hospodářství a zemědělství. Děkuji, pane předsedo, podpořila jsem toto usnesení, tady se jedná o velice důležitá kritéria pro nové zemědělství a zemědělskou politiku. Také se požaduje, aby přímá podpora přicházela z rozpočtu EU a Lotyšsko již je několik let členem EU ale naši farmáři dostávají asi 90 procentní, 90 eurovou dotaci na hektar, zatímco eh, Řekové dostávají 500 euro na hektar a Němci 300 euro na hektar. A tím se zvětšují propasti mezi novými a starými členskými zeměmi a tím se nepodporuje rozvoj v nových členských státech a tady zde se to musí více kompenzovat a vyrovnávat. Děkuji vám, pan Takula. täytyy sanoa että äänestin tämän george lyonin mietinnön puolesta. muutamissa kohdissa tein kansallisia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 Děkuji, hlasoval jsem proti lénové zprávě, protože po celé Evropě vlády škrtají své rozpočty. Ve Velké Británii sestry a učitelé budou mít nižší platy i penze. Vězni jsou propouštěni, protože si nemůžeme dovolit je držet ve vězení. A tady Evropský parlament poslanci, především konzervativců z Velké Británie, chtějí ponechat výdoje eh, společné zemědělské politiky do roku 2013 eh, i později na velice vysoké stávající úrovni. Přijde mi to chybné. Nemyslím si, že by zemědělci měli mít více ochrany než zbytek našich občanů. Pokud jiní mohou mít nižší platy, tak i ostatní musí stát před podobným snížením. Celé vlády v Evropské unii říkají, že jsme v tom všichni společně. Pokud to tak je, tak musíme všichni společně platit. Děkuji a pan Kamal Said, prosím. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že můžeme pochopit, když vůdci Evropy eh, viděli zničené země na konci druhé světové války, tak chtěli prosazovat myšlenku potravinové bezpečnosti a společné zemědělské politiky. Nicméně, pokud se podíváte na politiku o 60 let později, tak se podívejte na náklady pro evropské občany. Na skutečnost, že občané platí třikrát. Jednou v daních, aby platili byrokracii, jednou v daních, aby platili vysoké ceny. A zcela jistě Víte, že hovořím o reformě společné zemědělské politiky. Měli bychom ji zcela zrušit. Mít efektivní farmáře, kteří budou prosperovat, aby si mohli uchovat své peníze a rozumně je využít a tím zajistit nízké ceny pro spotřebitele. Je skutečně čas, abychom úplně zrušili společnou zemědělskou politiku. Děkuji mnohokrát a v neposlední řadě Paní Jatemaki, prosím. Pane předsedo, já jsem hlasovala pro zprávu Lion, je vyvážená a zaručuje, aby v celé Evropě se mohlo provozovat zemědělství, mohly se vyrábět potraviny a tím pádem můžeme zabezpečit bezpečné zásobování potravinami. V určitých situacích jsou také nutné regulace trhu a intervence tak, abychom zabezpečili potraviny a také, abychom zabezpečili trvale udržitelný rozvoj. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já jsem souhlasil se zprávou a dvě věci jsou pro mě mimořádně důležité. První aspekt je kvalitativní, sociální a environmentální. Jde o to, aby dovážené produkty splňovaly naše eh, evropské standardy, protože nemá smysl, jestliže my se, trvá, se chováme trvale udržitelně, ale ničíme rybí populaci všude na světě. Za druhé, ekonomický aspekt. Jestliže vlastní zásobování rybami je v EU jenom 40% a jsou tak velké populace na světě ohroženy, pak tady máme také možnost akvakultur a tuto ekonomickou oblast bychom měli dále budovat, zkoumat a především bychom se k ní měli chovat trvale udržitelně, neboť i tato oblast skrývá pracovní příležitosti a další tvorbu hodnot. Děkuji vám. Paní Waldere. Yes. Eh, šis ziņojums uzsver, ka ir jāsaglabā Eiropas Savienība. Tato zpráva říká, že ekologické a ekonomické aspekty rybolovu musí být zachovány. Je třeba také rozvíjet příbřežní rybolov, který zabezpečuje pracovní příležitosti. Bohužel realita vypadá jinak. Lotyští rybáři mají tak nízké kvóty a jsou tak málo pod podporovány EU, že je pro ně lepší nejezdit na moře a lovit a zničit lodi. 500 50 kilometrů pobřeží se neobhospodařuje a malí rybáři jsou na tom špatně. Velké společnosti se také nechovaly ekologicky. A nyní pan Kelly. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hlasoval jsem pro tuto zprávu, zprávu pana Alana Kadeka. Chtěl bych eh, poblahopřát k dnešnímu hlasování Evropskému parlamentu a chtěl bych využít tuto příležitost a řekl několik slov. V první řadě Evropská unie se musí starat o své občany. A to platí i pro přímořské komunity. Existovaly tady stovky let a přežívají díky svým rybářským aktivitám musíme mít standardy v oblasti rybolovu, také co se týče produktů, které jsou dováženy do Evropské unie a jak říkal pan Hán, musíme dělat mnohem víc, abychom propagovali akvakulturu, což by přemostilo poptávku a nabídku. Děkuji mnohokrát a v neposlední řadě Pan Kamal Said. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, všem za trpělivost. Musím říci, že když jsem eh, se seznámil s politikou společné zemědělské politiky, tak jsem si myslel, že to je spíše C, které znamená komunisté. A centrální plánování. To platí i pro oblast rybolovu, kde se v komunismu vždy rozhodovalo, kdo kolik může ulovit. Dochází k tomu, že ničíme rybné populace a nenaplňujeme kvóty. Zcela jistě musíme uchovávat naše populace ryb. Podívejme se, jak to dělají na Novém Zélandu, na Islandu, kde se starají o své přímořské komunity mohou lovit, mohou prodávat své výrobky a mohou především eh, své rybolovné oblasti přenechat eh, s budoucím generacím. Skutečně společná rybolovná politika je velkým selháním v Evropě. Děkuji mnohokrát. Také nás znepokojuje stav přírody tím bych rád uzavřel plenární zasedání a další plenární zasedání začne ve tři hodiny odpoledne.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 že je skutečně bolestné, že někdo, kdo hájí lidská práva jiných, musí sám trpět. A nyní na minutu a půl paní de Kaiser. Děkuji, paní předsedající. Případ Faraje Maguvua eh, souvisí s těžbou diamantů. Zimbabwe je dobrovolným členem Kimberlyského systému, který umožňuje